Also, guten Morgen. Dobré ráno, milí kolegové, milé kolegyně. Měli bychom začít. Máme mamutí úkol před námi a sice hlasovat o e, směrnici ohledně audiovizuálních mediálních služeb. Ale nejdříve bych postupovala tedy tím řádným normálním způsobem. Podíváme se na bod 1, to znamená přijetí pořadu jednání. Můžeme tento návrh pořadu jednání v tomto znění přijmout? Jsou nějaké námitky? Zjevně tomu tak není, takže pořad jednání je v této podobě přijat. Dále bod 2. Schválení zápisu ze schůzy 23. 24. ledna 2017. Máme tady návrh zápisu z 23. 24. máte to tedy ve vašich podkladech, které jsou na vašem stole v tom tlustém spisu. Takže tak jako obvykle bychom tedy měli přijmout tyto zápisy, pokud nebudou eh, podány námitky během našeho zasedání, takže předpokládám, že všichni s tím souhlasí. A nyní se dostáváme k bodu 3, to je sdělení předsedkyně. Za prvé, dnes máme následující jazyky k dispozici. Francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, estonština, polština, slovenština, rumanština, bulharština. A ještě bych vás chtěla informovat, že setkání je přenášeno na internetu, tak jako obvykle. Dále bych chtěla oznámit, že závěry koordinátorů z 22. března a byly e, zaslány v podobě mailu 24. oficiálně jsou vnímány jako schválené, pokud do 28. března nebyly předány žádné námitky a tak tomu také nebylo a tím pádem tyto závěry koordinátorů v této formě jsou schváleny. Předtím, než přistoupíme k hlasování, tak gramatikář mě požádal, aby mohl krátce vystoupit a aby vás informoval o důležité a pěkné akci. Georgiosi, prosím, co možná nejstručněji. Máš tedy slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vás informovat o jedné skvělé akci. Chci vám připomenout, že 3. června ve střed, 3. května se bude konat eh, akce trilogie řecké civilizace a vyslechneme projev profesora, který se bude týkat Evropy a dopadu starověkého umění a literatury na Evropu. A potom proběhne v 7 večer prezentace o řeckých ostrovech a hudba Monteverdiho bude provedena naším národním souborem. Takže chci vás pozvat na tuto akci. Srdečné díky za toto oznámení a především díky za zorganizování této, myslím si, vynikající akce, kterou si budeme moc, doufám, všichni užít. Takže nyní přejdeme k hlasování. Vidíte tu tlustou knihu, kterou máte na stole. Vidíte tedy tuto tlustou hlasovací listinu, která se týká audiovizuálních mediálních služeb. Bylo to připraveno dvěma spoluspravodajkami, Sabina Ferhajn a Petrou Kamerevert. Bylo to již prezentováno 25. 19. října. Eh, jsme dostali pozměňovací návrhy, dostali jsme 950 pozměňovacích návrhů a také stanovisko Envy, Libe, Jury, takže máme tady prakticky 1400 pozměňovacích návrhů celkem. Takže to svědčí o obrovském zájmu ohledně tohoto legislativního návrhu. Bez té úžasné a mimořádné podpory ze strany Sipany Fizioli a Francesca Macaroli by toto vše nebylo vůbec možné. Takže bych chtěla srdečně poděkovat Stefany která opravdu vykonala téměř nelidskou práci v posledních měsících, takže srdečné díky za tuto práci, bylo to opravdu úžasné a myslím, že hovořím jménem nás všech, když vyjadřuje tyto díky za vynikající výkon, který jste realizovala. Srdečné díky. Poděkovat bych také samozřejmě chtěla taky všem stínovým zpravodajům a především všem asistentkám a asistentům a především také našim dvěma vlastním asistentům Katarina van Malgot a Tino Hungold, kteří pracovali do úplného vyčerpání i jim srdečně děkuji. Měli jsme kontroverzní diskuse také se stínovými zpravodaji na setkání, ale myslím si, že konečném efektu doufejme, jsme dospěli k dobrým kompromisům a já bych nyní chtěla ještě předat slovo Sabine Frhájen a potom přistoupíme k hlasování. Sabine, máš slovo. Ano, i z mé strany já bych chtěla nejdříve poděkovat sekretariátu a hlavně Stefany Zoli. Chtěla bych poděkovat také našim spolupracovnicím a spolupracovníkům. Tino a Katarina hlavně pracovali na této záležitosti, ale i ostatní se podíleli na této práci. Co se týče zpracování tohoto návrhu, a, o kterém budeme hlasovat a z hlediska těchto kompromisů, já myslím, že se nám podařilo spolupracovat, taž není úplně mm, obvyklé v ostatních výborech. Měli jsme také slyšení, měli jsme tady jednotlivé zúčastněné strany, byl to otevřený, férový proces který se zabýval e, touto složitou problematikou, kde byly extrémně odlišná stanoviska. A to říkám z hlediska všech politických skupin. To neusnadňovalo práci na kompromisy a také vysvětluje, proč jsme tak dlouho pracovali a proč to šlo vlastně odložení hlasování. Nicméně, mm, myslím, že se nám stihlo, podařilo tedy stihnout důležitý termín před hlasováním na úrovni rady. Takže to, co jsme investovali do naší práci, se projeví také vybalancovaným návrhem. Je tady je tady mnohý, mnoho členů, kteří by mohli plakat, ostatní zase se smát. A e, pokud to všechno sečteme, tak samozřejmě nevždy se podaří prosadit stoprocentně vlastní pozici, ale to je charakteristika kompromisu. Souvisí to s těmi velmi odlišnými stanovisky, takže doufám, že se nám podařilo dospět vybalancovanému návrhu. Děkuji všem, kteří na tom pracovali a opravdu děkuji z plného srdce všem těm, kteří v posledních letech se touto záležitostí zabývali. Děkuji a nyní přistoupíme k hlasování. Já se pokusím postupovat co nejrychleji, ale také co možná nejdůkladněji, pokud to bude možné. Může se stát, že na některých místech to bude trvat delší dobu, protože částečně budeme muset také hezky přeskočit některé eh, stránky, než se dostaneme k tomu kompromisu, o kterém musíme hlasovat. Takže pokusíme si to tedy společně nějak zvládnout a myslím si, že je vzácné, aby výbor pro kulturu se zabýval takto mamutí úlohou. Takže nejdříve pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 349. Od, zamítnuto. A nyní se dostáváme k kompromisu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní Pozměňovací návrh 355. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Takže si to ověříme elektronicky. Zazuňte karty. Dobrá. Hlasování u konce. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Promiňte, to odpadá, takže 378. Kdo je pro? Proti. Takže 378. Pozměňovací návrh. Našli jste si to? Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. 379 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. NV20 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 381. Tady je to. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 382. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 383. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 384 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 390 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 391 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 392 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 394 pro, Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 397 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 398 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 5 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 400 Pozměňující návrh 400. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 401. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 403. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 7, kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 405 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 406 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 407 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 408 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis. Tady se jedná o horizontální pozměňovací návrh. Tak to bylo domluveno se stínovými zpravodaji a budeme hlasovat o tomto horizontálním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? zdržel se, takže ověříme to elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. 21 pro, 9 proti, takže přijeto. A nyní 409. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. A pozměňující návrh 560, eh, pardon, 65. Ne, promiňte, 410. Poprvé se paní předsedkyně. Já to trochu pletu, takže pozměňovací návrh 410. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Takže ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. 28 proti, takže zamítnuto. A dva hlasy pro. Kompromis 8. Kdo je pro? Kompromis 8. Pro, proti, Držel se, přijato. A nyní kompromis 9. Pro, proti, Držel se, přijato. A nyní Pozměňovací návrh 836. Kdo je pro? Ano, musíte listovat pár stránek. Všichni se to našli. Takže 836. U nás je to strana 37. Takže 836. Máte to? 836 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní kompromis. Ne, ještě budeme hlasovat o návrhu 837. Pro, proti, držel se, zamítnuto. Kompromis 10. Pro. Proti. Držel se. Přijato. A nyní Devětset padesát tři. To je mnoho stránek. 953. Pozměňovací návrh 953. Teď ještě počkám, až dolistujete, až se utiší ten hluk, takže pak si budu jistá, že to našli. Je to tedy návrh 953. Našli jste to všichni? Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Devětset padesát čtyři. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 955 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 956 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 958 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Jury 55 pro, proti, Zdržel se? Zamítnuto. IMKO 84 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 957 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. IMKO 85 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 960 pro. Proti? Zdržel se? Myslím, že to musíme ověřit. 960. Kdo je pro? Hlasování je zahájeno nyní. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 959 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 961 a Jury 56. Kdo je pro? Proti? Držel se? To nebylo úplně jasné, takže to musíme ověřit. Elektronicky zahajuji hlasování nyní. Uzavírám hlasování. 23 pro, 7 proti. Takže přijato. Imko ne, kompromis 11, pokud to vidím správně. Kompromis 11. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 964 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 12 pro. Proti zdržel se, přijato. A nyní kompromis 14. Ne, promiňte, 13. Ne, 14, opravuje se paní předsedkyně, takže kompromis 14, ano. Je to pár stránek, takže kompromis 14. Našli jste to všichni? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní kompromis 15. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní kompromis 16. Kde je? gefunden. Konečně jsem ho našla. Mám ho. Takže kompromis 16. Pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 679. Pozměňovací návrh 679. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 425. Pozměňovací návrh 425. Takže návrh 425. Našli jste to všichni? Kdo je pro? Ne? Takže ještě chvíli strpení. Pozměňovací návrh 425. Je to jasné? Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 36. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní 68 pro, proti, zdržel se, tak to musíme ověřit. Ještě dva hlasy schází. Pozměňovací návrh 68. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. A nyní 618 pro, proti, držel se zamítnuto. 619 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, přijato. Třicet devět. U mě je to teda na té další stránce, takže kdo je pro tento návrh 39? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme to. Hlasování je uzavřeno. Takže zamítnuto 19 k 11. A nyní 430. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. to. 431 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 437 pro, Proti? Držel se? Zamítnuto. 438. Ne, ten byl stejný. 436. Pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 440 pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 41 pro? Proti? Držel se? Přijato. Kompromis 20. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 457. Asi o dvě stránky dále. Našli jste to 457. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Čtyřista padesát devět a 460 pro, proti, zdržel se, přijato. Ne, 460 bylo staženo, 461 hlasujeme o tomto. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 63. Tady to je zase pár stránek, takže 63. Pozměňovací návrh 63. Änderungsantrag 63. Alle Pozměňovací návrh 63. Našli jste ho všichni? Dobře, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 566 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 567 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 24. To je zase o pár stránek dál. Kompromis 24 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 26. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 719. Našli jste to všichni? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď 749. Sedmset čtyřicet devět. Našli jste to všichni? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 750 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 751 a IMKO 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 757 na stejné stránce, aspoň u mě. A 763 a IMCO 76, to všechno. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Potom pozměňovací návrh 761. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 759. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 764 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 760 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 765 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 762 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 767 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 768 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 769 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 758 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 770 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 771 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 772 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď jdeme na pozměňovací návrh 786. 786. Našli jste to všichni? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 787 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 793 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 794 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 788 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 789 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 790 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 791 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 792 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 833 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, to asi musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 834. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 835 a IMKO 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 32. Kompromis 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 35. To je zase o pár stránek dál. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď jdeme na pozměňovací návrh 1034. 1034. Ale gefunden? Našli to všichni? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1035 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1037 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1036 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1038 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1039 pro, proti, Zdrželi se? To musíme, myslím, ověřit. 1039. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 15 proti, takže zamítnuto. 1040. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 94 pro. Ne, moment. Omlouvám se. Teď přeskočíme na 1043, protože návrh 1040 byl přijat. Je to o jednu stránku dál. 1043, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1044 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď se dostáváme k úvodním ustanovením. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 38 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 42. O dvě stránky dál zhruba. Našli jste to? Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 336 ne, 143. O jedno dál. 143 pro. 143. Našli jste? Pro. Proti. Zdrželi. Zamítnuto. 144 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 146 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Libe 6 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit. Geschlossen? Hlasování je u konce. 16 ku 14 zamítnuto. Libe 7. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV9. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 7 a 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. IMKO 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 a 155 a NV 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To bych eh, ráda ověřila. Hlasování je u konce. 18 k 12 zamítnuto. 156. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 100 59. U mě na další stránce. O několik řádků dál. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 48 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 182 a 183, ty jsou identické pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 10 a 184 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to bylo těsné, takže bych to raději ověřila. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tak to bylo poměrně jednoznačné, ale nedalo se to tak úplně poznat. Omlouvám se. Jednoznačně přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 13. 13 a identický s ním je 194 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 198. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 199, IMKO 17 a JURY 11. Pro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 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 50. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 222. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 51. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 21. O pár stránek dál. IMKO 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 243 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Ověříme? Dobře. Zahajuji hlasování k návrhu 243. Ještě jeden chybí, jeden hlasoval. Tak teď končím hlasování. Tak teď končím hlasování. 22 proti, 7 pro, takže jednoznačně zamítnuto. Tak 244 a IMCO 23 byly identické. 245, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 246, 247 a IMCO 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 248 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 250 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 251 pro, proti, Ještě jednou 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 253 a IMKO 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 27 pro, ne, omlouvám se. Teď jdeme na kompromis 54. Kompromis 54. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Libe 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 264 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 13 pro, proti, zdrželi se, to nebylo úplně jasné, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 ku 14 přijato. Teď jdeme na 260. 278. 278. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 273. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 275 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 280. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 281 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 282 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 283 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 284 pro, proti, zdrželi se, přijato. 285 a Libe 14. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 298. 298 pro, proti, zdrželi se, přijato. Neomlouvám se, zamítnuto, říká předsedkyně. 299 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Libe 16, to bylo identické z 299, takže jdeme na 303. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 301. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 300. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Libe 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, tak je to asi nějak jinak. Zahajuji hlasování o Libe 17. Mně už to taky moc nejde touto dobou. Končím hlasováním. 18 ku 10 zamítnuto. Envy 17. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, tak ověříme. Envy 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, moment. Tak, hlasování je u konce. 19 10 zamítnuto. Občas to vidím správně. Třista čtyři pro, proti, zdrželi se, to taky nebylo jasné, taky to věříme. Zahajuji hlasování. Kon- eh, hlasování je u konce. 15 ku 14 zamítnuto. 302. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 305 a Libe 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ani to nebylo úplně jasné a ráda bych to uvěřila. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 16 po 13 zamítnuto. Teď IMKO 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 306 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 310 pro? Proti? Zdrželi se?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 Přijato. Libe 20 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Libe 21 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Jury 18 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 312 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 318 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak teď jdeme na 321. A Libe 25, které jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 323. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 324 pro, ne. Imko 33, omlouvám se. Imko 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 57. Na další stránce. Kompromis 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 338. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Libe 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 340. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Libe 29. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 341. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko 37. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 342 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 343 a Libe 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 344 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 345 pro, proti, 345. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 346 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 347 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 348 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď už jsme u citací. 102 a NV1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 100 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 101 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď 96 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď se konečně dostáváme k finálnímu hlasování. Uděláme to elektronicky a já zahajuji hlasování. Jmenovitě. Hlasování je u konce. 17 hlasů pro, 9 proti, 4 zdržení, takže přijato. Děkuji vám, ale máme tu ještě druhé hlasování, i to je jmenovité hlasování a jde o udělení mandátu k vyjednávání s radou a komisí podle článku 69c. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 ku 9, 3 zdržení, takže mandát je tímto udělen. Děkuji vám moc krát. Velice jste mi to ulehčili tady nahoře. Myslím si, že to bylo velice náročné, ale společně jsme to zvládli. Moc krát vám děkuji. Mohu vás ujistit, že další hlasování je o něco jednodušší. Ještě jednou moc krát děkuji Štefaní. So, tak. Ještě tu máme Kolegové, ještě tu máme jedno hlasování, eh, které ale určitě nebude trvat dlouho. Jde tady o návrh stanoviska Mohli by prosím ti, kteří chtějí eh, odejít ze sálu, odejít tiše, my bychom rádi pracovali dále. Dostáváme se k hlasování o návrhu stanoviska k změně směrnice 2006-112. Eh, Jde o DPH eh, na knihy, noviny a periodika. Tady by se dalo říci, že Eh, konec dobrý, všechno dobré. Myslím si, že se můžu zeptat z pana zpravodaje Zdrojevského, jestli k tomu chce něco říci. Ne, děkuji. Takže jdeme rovnou hlasovat. Pozměňovací návrh 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 5. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 4. Pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 1. Ne. 6. Návrh 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 2. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. A teď už rovnou na konečné hlasování a i tohle bude jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A jednomyslně 30.0 přijato. Srdečně gratuluji. Wir machen mal zwei Minuten Takže teď si dáme přestávku na dvě minuty, aby se všichni mohli trošku sklidnit. Bylo to velmi náročné, máme i dost času, takže za dvě, tři minuty budeme pokračovat. Dear colleagues, I think we should continue. Drazí kolegové, myslím, že můžeme pokračovat. Sind die da? Ah ja, gut. Ja, ich würde gerne mit takže já bych ráda pokračovala v našem zasedání. A jako první chtěla bych přivítat některé hosty. Deset hostů, studentek a studentů francouzské národní školy pro vzdělávání v zemědělství. Doufám, že jsem přeložila ten název správně. Vítejte zde u nás na našem výboru. Je to fajn, že jste tady. A do, nevím, vy jste v podstatě tady jaksi nesledovali to hlasování, ale doufám, že to, co nyní budeme probírat, bude trochu zajímavé i pro vás. A doufejme, že si odnesete dobré dojmy z parlamentu. Srdečně vítejte. Dostáváme se tedy k bodu 6, to znamená to přeskum, je to zpráva z vlastní iniciativy, která se týká akademického, pokračujícího a dálkového vzdělávání jako součásti Evropské strategie celoživotního učení. Je to celý ten palíček z hlediska nových dovedností, tak jak to předložila komise. Spravodajem je kolega Milan Zver a já mu ráda nyní předám slovo, aby nám představil svoji zprávu, ale již nyní bych chtěla říct, že pozměňovací návrhy by se měly předat do 4. května do 14 hodin a hlasovat budeme 21. června. Také výbor pro ženy podá stanovisko k této problematice, ale nyní předám slovo kolegovi Zverovi, prosím. Kolegice in kolegi, eh, torej pripravil sem osnutek. Milí kolegové, sestavil jsem návrh zprávy pro distanční a dálkové vzdělávání, pokračující vzdělání jako součást Evropské strategie celoživotního vzdělávání a chci poděkovat sekretariátu parlamentu a EPP za veškerou práci a snahu a také chci poděkovat všem expertům, kteří se zúčastnili veřejného slyšení v lednu, které bylo klíčové pro přípravu návrhu zprávy. Návrh zprávy také zahrnuje hlavní východiska pro úspěšné rozvíjení pokračujícího dál, dalšího a distančního vzdělávání. Pokud máte návrhy na změny a zdokonalení zprávy, tak je rád přijmu. V Evropě klasický univerzitní a školský systém byl zkvalitněn také celoživotním vzděláváním. Celoživotní vzdělávání se opírá o to, že žijeme ve vysoce technologicky složité společnosti. A proto se musíme celoživotně vzdělávat formálně, neformálně a také příležitostně. Nejen na pracovišti, ale také doma. Musíme se trvale vzdělávat. A to je věc, která je důležitá pro každého z nás. Školské systémy mm, se musí přizpůsobovat novým okolnostem a přístup ke vzdělání může znamenat nižší konkurenceschopnost eh, pracovní síly a může to vést také k problémům doma. Může to vést také k sociálnímu vyloučení a k násilné radikalizaci mládeže. Mládež je nejzranitelnější skupinou usnadněný přístup ke vzdělávání je věc, která by měla existovat všude v praxi a zatím tomu tak není. A proto celoživotní vzdělávání je tak důležité, když jde o poskytování přístupu ke vzdělávání. A také jde o snižování nákladů na vzdělávání a studium. Distanční vzdělávání může být efektivnější z hlediska nákladů, pokud je o vzdělávání, protože vylučuje ty klasické náklady na vzdělávání. A jsem si jist, že nové způsoby celoživotního vzdělávání nám umožní čelit současným výzvám, včetně eh, vyšší nezaměstnanosti, která je stále příliš vysoká. Během jedné dekády polovina pracovních míst bude zcela nová a bude vyžadovat novou kvalifikaci a přes polovina pracovních míst bude skutečně vyplněna pouze vysoce kvalifikovanými pracovníky a univerzity musí poskytovat absolventy s novými formami dovedností, které jim umožní proniknout na trh práce. Ve zprávě jsem také zdůraznil úlohu individualizace studijních programů a to se poměřuje potenciálem každého studenta. Znamená to i větší pružnost, abychom zvyšovali kvalitu vzdělávání a snížili míru předčasného ukončení studia, která je stále vysoká. Není dostatek učitelů a vyučujících ve škole, kteří využívají digitalizaci když eh, učím. A i zde je třeba tedy vyvinout úsilí. Je také důležité, aby Evropská unie nám pomáhala vytvářet jednotné digitální platformy, digitální třídy, které poskytnou rychlo odpověď na výzvu digitalizace. A touto cestou se nám podaří odstranit veškeré obavy a, ob, a poskytnout tedy vysoce kvalitní vzdělávání všem. A to je věc, na kterou se soustředím ve zprávě. Zpráva také volá po vytvoření regulačního rámce ve všech vzdělávacích systémech v členských státech EU. Tyto systémy zajistí plynulé fungování distančního vzdělávání, včetně uznávání a akreditace výsledků formálního, neformálního a příležitostného vzdělávání. A myslím, že by měla existovat větší propojenost mezi hlavními vzdělávacími systémy v členských státech, zejména co se jedná aplikovaného studia. Potenciál kdy distančního vzdělávání v rámci programu Erasmus Plus by měl být také využit v budoucnosti. A členské státy na druhé straně by měly poskytovat globální přístup ke vzdělávání, který bude obsahovat možnosti přizpůsobení se situaci na trhu práce pro vzdělávací instituce. Je třeba zajistit také trvalé digitální vzdělávání. Děkuji za pozornost a jak už jsem řekl, těším se na návrhy, připomínky a pozměňovací návrhy. Danku. Srdečné díky, kolego Sver. A nyní bych eh, předala slovo stínovému zpravodaji. Vždy na tři minuty začneme panem Nikov. Уважаеми колеги, първо бих искал да благодаря на докладчика. Milí kolegové, nejdříve bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji za dobře odvedenou práci. A mám několik komentářů. Pokud jde o distanční vzdělávání a vazbu mezi vzděláváním a trhem práce, Distanční vzdělávání je také užitečné při uchování obyvatel na vesnici. To znamená, že distanční vzdělávání je velmi důležitým nástrojem a je tedy významné zajistit přístup právě pro tyto formy vzdělávání. A to umožní mladým, aby se lépe přizpůsobovali novým podmínkám. Chci zdůraznit čtyři věci jako stínový zpravodaj. První je národní strategie pro podporu digitálních dovedností. Takové strategie by se měly explicitně soustředovat na úlohu vyučujícího také v kontextu distančního vzdělávání v evropských školách a univerzitách je potřeba kvalifikovanější učitele a vyučující, kteří budou schopni využívat nové technologie. Za druhé, pan Zver správně poukazuje na to, že pouze čtvrtina studentů v Evropě je vyučována digitálně zdatnými učiteli. A výuka pedagogů se podstatně zhoršila výsledkem finanční krize. Ale nyní je správná doba to vyřešit. Je potřeba finančních prostředků a nových opatření, abychom zvýšili přitažlivost eh, práce pedagoga. Eh, učitelé v řídce osídlených oblastech by měli být předmětem zvláštní pozornosti a distanční vzdělávání by mohlo být eh, velmi dobrou alternativou. Za třetí, distanční vzdělávání může být také používáno pro zvýšení kvalifikace aniž by poškozovalo rovnováhu profesního a pracovního života. A pokud jde o trh práce, tak stále čistěji je potřeba dovedností a kvalifikace, která se nedá získat eh, pouhou výukou. A zde může být užitečné využívat distančního vzdělávání. Za čtvrté, zpráva hovoří o individualizaci vzdělávacích systémů a jejich přizpůsobení novým technologiím. To je důležité a těším se na spolupráci s, pan, s panem Zverem a s dalšími stínovými. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky a pan Džambacky. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Téma této zprávy je velmi důležité. A myšlenky zmíněné s pravodajem a náš vlastní návrh bude vhodným základem pro diskusy a bude vodítkem pro Evropskou komisi. Naše společnost, naše prostředí se dynamicky mění a musíme se tomu přizpůsobovat. Pan, zpráva pana Zvera je velmi podrobná a uvádí velmi důležité myšlenky pro rozvoj našich univerzit a škol a jejich přizpůsobení se technologickým výzvám. Potřeba spolupráce mezi členskými státy a potřeba výměny osvědčených postupů jsou zdůrazněny. A souhlasím s tím, že je nutné vytvářet platformy online, kde je možné si vyměňovat osvědčené postupy. Pro mě a EKR zásada subsidiarity však je velmi důležitá. A věřím, že bude zásadně promítnuta do zprávy. Budeme navrhovat eh, určité skutečnosti kolegům v tomto duchu a kvalita vzdělávání je otázkou v členských státech, ale nemůžeme jít ku, můžeme jít ku předu skrze spolupráci. Potřebujeme obecný regulační rámec. Náš kolega nám to sdělil a s tím nemohu souhlasit. Tradice a kultura v jednotlivých členských státech se velmi liší a věřím, že na evropské rovně kultur nebudeme nikdy regulovat. Souhlasím se, se spoluprácí s kolegou a před, předložíme naše návrhy. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. A Pan Kilčuk má nyní slovo. Omlouvám se, pokud jsem správně nevyslovila to jméno. Děkuji. Také chci poděkovat kolegu Zverovi za práci na té důležité zprávě. Jsem přesvědčen, že akademické dálková distanční vzdělání řeší řadu otázek, před kterými stojíme zejména vysoká úroveň nezaměstnosti mládeže v členských státech, nesoulad kvalifikace a předčasný odchod ze školy. Kromě toho, pokud eh, budou tyto programy dobře přizpůsobeny potřebám eh, studentů, tak tyto vzdělávací metody budou zasaženy do, zasazeny do, strategi, do dlouhodobé strategie vzdělávání v Evropě a zajistí inkluzivní a efektivní vzdělávání pro všechny. Souhlasím se zpravodajem, že celoživotní vzdělávání je nezbytností v dnešním dynamickém světě vedeném technologií a individualizované distanční vzdělávání nabízí pružnější přístup ke vzdělávání a stává se zásadním zejména pro osoby se zvláštními potřebami a dalšími zranitelnými skupinami, které eh, žijí v odlehlých oblastech. Tudíž distanční vzdělávání by mělo být akreditováno podle stejných pravidel jako bezprostřední vzdělávání face to face a měla by mít zvláštní kritéria. Mám však pocit, že důraz zprávy je na distanční vzdělávání, přičemž já bych chtěl stejně zdůraznit přínosy a výzvy, které musí být řešeny v souvislosti s akademickými formami vzdělání zejména nedostatek financování pro akademické vzdělávání a nedostatečný, nedostatečná podpora pro tyto formy. Lepší podpora pro studentské služby a podpora studentů, i to by mělo být zdůrazněno společně s významem průběžného zvyšování kvalifikace u, u pedagogů a postupná digitalizace vzdělávání. Děkuji mnohokrát. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky. Martina Michels. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Srdečné díky, paní předsedkyně. Spravodaj podle nás tady mm, předložil velmi zajímavou zprávu, za to bychom chtěli srdečně poděkovat. Přesto bych chtěla ještě principiálně zdůraznit, že samozřejmě, že je tady právo na celoživotní vzdělávání, ale podle našeho názoru mm, z toho v podstatě mm, nevyplývá nějaká adaptační schopnost a povinnosti. Samozřejmě je jasné, že vysoce kvalifikovaná místa se rozšiřují a vyžaduje to profesionální kvalifikaci a neustálé obdovování těchto eh, dovedností. Takže členské státy jsou povinny mm, zajistit tuto kvalifikaci a, jak jste uvedl v bodě 5, personifikovat toto vzdělávání. Také je důležité, aby vzdělávání eh, reagovalo na vaše profesní mm, potřeby, tak jak je to v bodě 4. Ovšem jsou tady nejistoty. A tato nejistota podle našeho názoru by neměla vést k nejistému zaměstnávání, to znamená přizpůsobování se této situaci na trhu. Jde o to, aby mm, zde docházelo k rozšiřování těch měnících se mm, dovedností, které souvisí se změnami profesí. Hovořilo se zvláště v této souvislosti s digitalizací vedle skutečně závažných změn, které jsou generovány digitalizací, bychom měli jaksi zprostředkovávat více podnikatelské know-how. Ale tady by nemělo jít o kvalifikaci, která by vycházela z nějakého mm, typu mm, schopností valorizovat se na e, trhu práce. Spíše e, jde o to, abychom zajišťovali kvalifikovaná místa, co se týče finančních a strukturálních požadavků. Já si myslím, že je dobré, že vzdělávání je vnímáno jako dlouhodobá investice. Veškeré studie ohledně vzdělávání ukazují, že můžeme investovat eh, velmi mnoho do této oblasti, ale je nezbytné, abychom do toho zapojili také základní školství. To bychom neměli opomíjet, protože mm, při financování vysokoškolského vzdělávání musíme vnímat celou strukturu vzdělávání z hlediska financování a proto evropské výměny o těch eh, jaksi úspěších jsou smysluplné a měli bychom tedy toto i nadále podporovat. Takže to velice vítáme, tak jak to zpravodaj uvedl ve své zprávě. Děkuji a Helga Triple. Děkuji k otázce politické koncepce, eh, o které hovořila i paní Michls. Myslím si, že celoživotní vzdělávání je vždycky jakousi kombinací nebo rovnováhou mezi eh, nutností eh, být zaměstnatelný a osobním obohacením a možností vypořádat se se změnami, které probíhají ve světě. Proto si myslím, že to není nic jednostraného, vždycky to má tuto dvojí strukturu. A proto jenom velice e, obecně e, já tleskám této strategii. Jsem ráda, že dává možnosti lidem různých věkových kategorií. A máte pravdu, je potřeba začít u malých dětí, protože víme, že to je základ všeho, e, proto bychom je neměli nikdy zanedbávat. Pokud jde o naše slyšení, tak bylo velice zajímavé, že i když jsme hovořili s akademiky, tak říkali, že mít zvláštní možnosti akademického dalšího vzdělávání a dálkového vzdělávání by dávalo zejména mladým lidem, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni, více možností. Pokud, pokud existují formální možnosti eh, dálkového studia, které jim dává možnosti eh, rozvíjet své schopnosti Potom pro mě bylo eh, důležité, že zejména pro ženy a v, ve stádiích rodinného života jsou zásadní možnosti dálkového vzdělávání, protože pak eh, mají eh, ženy možnost zůstat v kontaktu a zjistit, co opravdu chtějí dělat. A také je jasné, že zejména pro uprchlíky a migranty jsou možnosti dálkového studia naprosto zásadní a na tyto aspekty se musíme soustředit při práci na pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji moc krát. Teď mám ještě dvě žádosti o slovo. A prosím, e, omezte se na dvě minuty. Julie Ward a Kristina Libacká. Děkuji moc krát. Já jsem velmi oddaná celoživotnímu vzdělávání. Myslím si, že je naprosto zásadní v moderní společnosti, ale nemělo by se týkat pouze pracovních míst. Eh, měli bychom eh, myslet na to, že eh, připravujeme lidi na to, aby se stali součástí určité mašinérie, aby vydělávali peníze. To si ale to si nemyslím. Nemyslím si, že celoživotní učení je o tomto. Měli bychom podporovat učení jaksi samoučelně, učení pro učení. A měli bychom se k tomu stavět inkluzivně zajistit eh, přístup ke vzdělávání i ženám z eh, okrajových skupin, i starším lidem. Chtěla bych vám povědět příběh eh, svého otce. Když můj otec odešel do důchodu po té, co byl učitelem, postavil si počítač a patrně je počítačově gramotnější než já. A když jsem u něj před několika měsíci byla, zjistila jsem, že se zapsal na online kurz stavby robotů. Je mu přes 80 a nedělá to proto, že by tím sehnal práci. Takže je důležité, abychom si uvědomili, že od kolébky až do hrobu je učení důležité a v online prostředí máme k tomu snadný přístup. Mohu říci, že mě velice zajímá koncept eh, profesní gramotnosti vedle digitální gramotnosti, protože to je koncept, který může platit pro všechny, bez ohledu na věk, etnický původ, pohlaví, schopnosti. Protože tady jde o to zamyslet se nad tím, jak důstojně a kvalitně trávit svůj život tak, aby to bylo ku prospěchu nám i společnosti. Děkuji moc krát. Kristina Libacká. Děkuji vám moc krát. Chtěla bych poděkovat eh, panu Sverovi. Eh, měla jsem už dříve možnost s ním pracovat. Eh, opravdu vytvořil velice dobrý návrh k dálkovému studiu. Chtěl bych, chtěla bych zdůraznit dva aspekty. Už jsem kolegům několikrát vypravila o tom dynamickém vývoji, ve kterém, ži, ve kterém žijeme. Diplom stárne mnohem rychleji než jeho majitel. A e, z tohoto důvodu bychom chtěli zachovat hodnotu diplomu, hodnotu vzdělání a proto je potřeba vzdělávat se dále. A v tom, co řekla Julie Ward, je ještě jeden aspekt a sice možnost seberealizace a to v jakémkoliv období života. Dříve takovéto možnosti neexistovaly. A díky dálkovému studiu se lidé mohou věnovat vlastním zájmům a vášním a dále je rozvíjet. Souhlasím s kolegy, kteří říkají, že přílišná regulace není zrovna nutná pro dálkové studium, ale přesto je jasné, že je potřeba určité stimulace na evropské úrovni. Musíme se tedy postarat o to, aby se studium tohoto typu dále rozvíjelo. A další aspekt. Dálkové studium eh, vede k tomu, že je podporována interdisciplinarita. Lidé z různých oblastí se takto mohou spojovat, eh, aniž by se museli fyzicky přemysťovat. Kromě toho eh, mohou, mohou vznikat nové studijní obory, tím může být posílena mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností, výměna osvědčených postupů. To jsou všechno velice důležité a chválihodné aspekty. Děkuji a teď bych se chtěla zeptat komise, paní Anderson, jestli chce k tomu něco říci. Není tu? Je. Prosím. Děkuji moc krát, děkuji za návrh zprávy, kterou velice vítáme. Je e, v souladu s tím, e, co dělá komise v této oblasti a je v souladu s doporučeními, e, které očekáváme, že bude obsahovat naše sdělení o modernizaci vyššího vzdělávání, které chceme zveřejnit 24. května. Teď pár konkrétních poznámek. Naprosto souhlasíme s tím, že je nutné usnadňovat celoživotní učení a sociální začlenění. Sociální začlenění v tom nejširším slova smyslu, včetně seniorů, osob s postižením, uprchlíků. Tady vznikají nové inovativní přístupy k učení jazyků a k integraci. Týká se to také lidí, kteří žijí ve venkovských oblastech. Souhlasíme s tím, že dálkové studium významně přispívá k rozvoji dovedností v globalizovaném technologickém světě. A vítáme také poznámky eh, ohledně důležitosti osobního rozvoje. Nejde pouze o pracovní místa, i to bude obsaženo v naší obnovené agendě. Tedy to, jak dálkové studium a další vzdělávání přispívá k osobnímu životu a k možnosti fungovat ve společnosti jakožto občané. Naprosto souhlasíme s poznámkami o individualizovaném přístupu, e, který brání neúspěchu a také e, inovace v oboru školení často v podstatě eh, ta inovace eh, je se, se, se přeměňuje na ten tradiční kampusový přístup. Potom eh, ta provázanost disciplín. Tady zase to je další obor, kde online studium je v popředí a má náskok před tradičním kampusovým vzděláním. Z tohoto důvodu je komise toho názoru, že dálkové studium by nemělo být vnímáno až jako druhá volba. E, může a mělo by být e, první volbou pro ty lidi, které, kterým nejlépe vyhovuje. Potom k těm doporučením na evropské úrovni. Komise eh, nedávno eh, zahájila eh, program Open Education, který dále vyvíjí a snaží se, aby byl uživatelsky příznivý. Je to platforma, kde lidé mohou sdílet své dojmy, sdílet své dokumenty. Děkuji moc krát za ty další zmínky o Education Gateway a dále ke spolupráci a osvědčeným postupům. Zorganizovali jsme schůzi členských států, bylo to v lednu, zkoumali jsme dopad digitalizace a dálkového vzdělávání na učení. A e, v rámci estonského předsednictví budeme pokračovat v této práci. Děkuji moc krát, paní Anderson. E, pane Zvere, chcete ještě jednou si vzít slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili této výměny názoru. Zdá se, že je to pozitivní otázka, co se týče vzdělávání a proto jsem byl také rád, že mohu připravit tuto zprávu. Pokud jde o dálkové a další vzdělávání, tak eh, mohou skutečně přispět ke klíčovým cílům vzdělávání. Dostupnější a vysoce kvalitní vzdělávání pro všechny. A jsem přesvědčen, že obě formy mohou přispět k dosažení těchto cílů v praxi. Chci zareagovat na to, co jsem slyšel v diskusi. Všichni si přejeme, aby lidé, mladí lidé zůstávali eh, na vesnici, vesnických krajích a o tom jsme mluvili mnohokrát. Toto je jedna cesta, ale možná ne klíčová cesta, jak to zajistit. Členské státy musí vytvářet příznivé podmínky na vesnici pro to, aby lidé zde mohli mít vysokou životní úroveň, aby měli přístup k trhu práce, ke vzdělávání. A proto je třeba zvolit eh, mezioborový přístup. Pokud se mladí přesunou ke studu jinam, tak to neznamená nutně něco špatného do budoucnosti. Opak je pravdou. To je můj názor. Také jsme zmínili eh, online platformu a obecní regulační rámec. Když jsem o tom mluvil, tak jsem neměl na mysli, že by Evropská unie měla eh, schvalovat veškerou evropskou legislativu, která by se týkala celkového právního rámce dálkového vzdělávání. Já jsem měl na mysli eh, motivaci pro členské státy, aby zpracovali srovnatelné právní rámce. Takže nehovořím zde o harmonizaci. Chceme více srovnatelných rámců. A všichni víme, že vzdělávání je výlučná pravomoc členských států, ale Evropská unie připravila určité nástroje, které pomáhají členským státům. A proto by Evropská unie by měla pomáhat členským státům a nikoli přehnaně zasahovat do jejich pravomocí. A vzdělávání je úspěšnou záležitostí a když budeme musíme být schopni srovnávat jednotlivé vzdělávací rámce. A v mé poslední odpovědi souhlasím se všemi, kteří tvrdili, že, že trh nemůže definovat vzdělávání. Nemůže být jediným ukazatelem pro rozvoj vzdělávání, ale nemůže být také přehlížen, protože víme, že ekonomika, průmysl mají určitý dopad na studijní programy a osnovy. A pokud eh, mm, vzdělávací učebny nejsou otevřeny tomu, co se děje na trhu práce, tak to také znamená, že eh, studenti v učebnách mm, získávají nejen odbornou kvalifikaci, ale také určitou osobní kvalifikaci, kterou využívají ve svém životě. Děkuji za vaši diskusi, za vaše návrhy a věřím, že tento návrh zprávy se nakonec stane skvělou zprávou. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky. Takže pozměňovací návrhy by měly být předány do 4. května do 14 hodin. A přeji vám a stínovým zpravodajům jaksi hm, kvalitní práci. Já jsem přesvědčena, že se nám podaří vypracovat dobrou zprávu. Srdečné díky. Takže my se opět sejdeme dneska v 15 hodin k společnému zasedání s KOMT ohledně eh, Euronews. Koordinátoři se dohodli na 11. hodinu, takže přerušuji naše jednání a v 11 hodin budou zasedat koordinátoři.